pánu Didiera a paní Gabrieli Zoana a navrhl potvrdit jejich mandáty od 1. prosince 2017 a 30. ledna 2018. Pokud nejsou připomínky, mandáty jsou schváleny.